Renatě Sommer a dalším, eh, kteří eh, se účastnili na zpracování této zprávy. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, děkuji také všem kolegům, kteří vystoupili. Přejdeme k otázce k ústnímu zodpovězení ohledně kvality statistických údajů v Evropské unii a posílení kontrolních pravomocí komise prostřednictvím Eurostatu. Slovo předávám jako první panu Otmaru Karasovi. Prosím. Pane předsedo, pane komisaři Olirene, dámy a pánové. Dnešní debata je důležitým politickým signálem k tomu, že Evropský parlament chce co si říci v této chvíli. Je to také signál naší rozhodnosti. Nacházíme se v procesu eh, nové tváře, nové struktury Eurostatu a je to na základě požadavků komise. My jsme vypracovali vlastní rezoluce a tím ukazujeme, že Evropský parlament chce, aby Eurostat byl nezávislý a aby poskytoval co nejširší záběr údajů. Je to první reakce na řeckou zkušenost. Přitom nesmíme zapomínat na to, že Rada už v roce 2005 odmítl pětibodový plán tehdejšího komisaře Almoni a tím Rada zabránila vybavení komise potřebnými instrumenty. My voláme nyní po tom, co jsme už měli udělat dávno a proto eh, varuji, varuji komisi, varuji radu, a sice chci jim říci, že existuje nyní politická vůle, abychom si opatřili všechny ty instrumenty, které potřebujeme, aby, eh, abychom měli nejenom tedy měnovou unii, ale také hospodářskou unii a vyzývám radu, aby eh, to neprotahovala a nesnažila se to shodit pod stůl. Eh, dámy a pánové, my eh, bychom rádi viděli, kde došlo k chybám v minulých letech, a to jak Eurostatu, tak na straně členských zemí. A jenom když budeme mít jasnou analýzu, budeme vědět, jaké je třeba provést korekce. Co chce Evropský parlament? Nezávislost, srovnatelnost dat, proto chceme zavést minimální standardy pro sběr statistických dat a struktury příslušných institucí a spolupráci s ECB. Chceme, aby data byla přeskoumatelná a to znamená, že Eurostat musí mít možnost přeskoumávat data kdykoliv a bez předchozího oznámení a bez omezení. Eh, chceme eh, přístup k datům například u sociálních pojišťoven, chceme eh, těsnou spolupráci a chceme posílit kontrolní funkci. Chceme od komise vědět, aby ještě před dokončením těchto rozhovoru a jednání, aby bylo zjištěno, jestli toto stačí. My si tedy myslíme, že to, co žádáme, pořád ještě nestačí a že je třeba rozšířit kompetence dále. Děkuji, pane Karasi. Slovo má paní Šrambouls. Děkuji. Výbor pro ekonomické a měnové záležitosti zcela jednotně eh, je přesvědčen, že Eurostat je třeba posílit a velice dlouho nám jde o to, abychom měli kvalitnější statistické údaje. Známe historii, jak už tady řekl pan Karas v roce 2005 Rada eh, se eh, velice vlastně zostudila eh, a snažila se řešit dluhové záležitosti s oslabením růst, paktu růstu a stability. A s touto historií to zase potom trvá, než získají znovu důvěru. A to také přispělo k tomu, že tady byly ty problémy a že členské státy musely vyložit hodně peněz a že, byl, že nestačily nebyly ani závazky a politická vůle vyjádřená ECOFINem. Eh, teď eh, se jedná o audit v souvislosti s Eurostatem a to je velice důležité, protože další plány na ekonomický dohled mohou být pak efektivní. Je třeba mít tady nástroj, který nám umožní opravdu ohlídat výsledek, nejenom sliby. Chceme zlepšit kvalitu údajů, chceme, aby přicházela včas a chceme být schopni také předem zkoumat zkoumat vstupy do národních účtů a žádáme tedy o, zdáme se, zda nové pravomoce pro Eurostat jsou dostatečné. I teď už tady ECOFIN přidal určité podmínky k novým auditorským kompetencím. Naštěstí nejsou až tak omezující, jak se někteří báli, ale neohrožuje to možnost skutečně včasného vyšetřování a zásahu. Zpráva Evropského parlamentu podporuje bezpodmínečná práva pro Eurostat, aby mohl dělat tak nazvané bezpodmínečné návštěvy na místě. Samozřejmě, že je třeba zaměřovat zdroje tam, kde je třeba, ale je třeba, aby se zkoumání provádělo, když se objeví podezření a ne post factum. A konečně, kdy budeme vědět, že opravdu porovnáváme porovnatelné, co se udělalo, aby účetní postupy byly standardizovány a dostatečně transparentní, aby bylo možné zachytit také podrozvahové položky a všechny další inovativní meditativní praxe. Děkuji. Děkuji vám, paní poslankyně. Předám slovo panu komisaři Oli Renovi. Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych eh, poděkovat především panu Karasovi a paní Bowles za to, že se ujali té velmi důležité věci, pokud se týče kvality statistických údajů Eurostatu. A já chci také vyjádřit podporu a přivítat podporu od jiných pro vaše stanovisko. Samozřejmě je to v souvislosti také se řízením v případě nadměrného deficitu rozpočtu. Chtěl bych říci, že jde o první legislativní návrh Barosovy druhé komise eh, z letošního února. Eh, brzy eh, toto bude přijato a budeme mít tedy nový instrument ve svém arsenálu. Původní návrh byl poprvé předložen už v roce 2005, ale tehdy jej odmítly členské země. Časy se nicméně změnily a nyní se tento návrh těší široké podpoře také v Radě. Jak navrhuje Rada, obecný přístup, na kterém se zhodli 8. června, tedy minulý týden, ministři Ekofinu, podporuje myšlenku kvalitních statistik, dobré kontroly eh, deficitu vládních financí a zdůrazňuje se role Eurostatu. Původní návrh, eh, který předložila komise, to znamená dát více pravomocí Eurostatu, tehdy, když eh, existuje významný problém v kvalitě dat. Komise je tedy za těchto podmínek schopna přijmout kompromisní text. Komise ovšem chce po, eh, přijmout ještě další kroky, pokud se týče eh, kvality statistik v Evropě. A chceme toho dosáhnout zejména vnitřní reorganizací Eurostatu. členské země eh, by si hm, také přáli, aby byly lépe informovány nebo zapojeny do eh, dialogu EDP. Znamená to, že máme statistiky a máme inventář nástrojů EDP a v případě, že by vyvstal případ s významnými riziky nebo dalšími problémy, eh, pokud se týče kvality dat, pak Eurostat může využít všechny nové pravomoce podle eh, nových, eh, nových pravidel. Na závěr dovolte, abych eh, ještě vyjádřil několik myšlenek k Řecku, to bude jenom minuta. Jak je známo, komise se důkladně eh, zabývala eh, řeckými statistikami za několik let. Upravené nařízení by mělo do budoucna lépe eliminovat eh, riziko falšování statistik a mm, další nesrovnalosti. Včera došlo k novému vývoji v Řecku jak víte, ratingová agentura Moody's se rozhodla, že sníží bonitu eh, řeckých fondů. Já jsem o tom debatoval také s kolegou Michelem Barnierem a předsedou komise. A musím říci, že načasování rozhodnutí Moody's je eh, překvapivé a zároveň velmi nešťastné jestliže dochází pomalu eh, k dohodě na eh, úpravách makroekonomiky mezi Řeckém komisí a centrální bankou, eh, tak proto je to nešťastné. Eh, Řecko na komise ovšem eh, se zavázali, že stabilizují finanční, tedy veřejné finance, eh, provedou nezbytné úpravy ve statistikách a také podpoří růst. Rozhodnutí se jde proti duchu proti duchu tohoto úsilí a e, je to proti zužování spredu, který se tady od, e, našeho, od počátku našeho úsilí výrazně zúžil. To jsou všechno věci, které komise e, zahrne do svých budoucích úvah o fungování ratingových agentur, zejména v příštích měsících. Je třeba eh, zavést konkurenci do tohoto příliš koncentrovaného systému a také transparentnost do metodiky ratingu, jelikož eh, tento systém je zatím eh, financován těmi, kteří si vyžadují tyto ratingy. Chtěl bych říci, že je naprosto nezbytné a důležité, abychom měli přesná a spolehlivá statistická data o národním hospodaření. Je to jeden z úhelných kamenů eh, fungování, lepšího fungování, eh, lepší unie, jak řekl pan Karas. Eh, tato úprava pravomocí Eurostatu je součástí eh, zlepšení a prosazování ekonomického řízení v Evropě a jeho cílu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. Předávám slovo panu Edvardu Šiklunovi na dvě minuty, prosím. <clears throat> Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že komise tady eh, poskytla eh, legislativní návrhy, aby se posílil eh, Eurostat, který právě zkoumá ekon. Kvalita statistických údajů je v ústředí krize v eurozóně. Vůbec nepochybuji o tom, že Eurostat by měl mít širší pravomoce, konkrétně proto, aby mohl dělat inspekce na místech v členských státech. Ovšem takovéto inspekce by neměly být pouze s úředníky z ministerstva financí nebo s národními statistickými úřady, neměly by jenom jezdit do státních korporací, mělo by to také zahrnovat dělat pokud má práce být aktuální, tak akademiky, ekonomiky, odbory, nevládní organizace a podobně. A ratingové agentury a také některé naše delegace to berou jako fakt. Na, za druhé, potřebujeme mít společný systém účetnictví, který by používali všechny členské státy. Vycházel by standardizovaných a mezinárodně přijímaných účetních metod a muselo by se to dohodnout mezi členskými státy, komisí a parlamentem to by nemělo se vztahovat jenom na finanční výkazy, které se poskytují komisi, ale mělo by se to také používat v členských státech ve veřejném sektoru po celé desetiletí poté, kdy byla vytvořena eurozóna a kdy bylo zavedeno euro. Jsme přišli na tyto zásadní nedostatky systému, které velice systém poškozují. Tyto nedostatky jsme ironicky ignorovali právě proto, že jsme měli falešný pocit zabezpečení úspěšného euro. Musíme zajistit, že v budoucnu trhy budou opravdu důvěřovat ekonomickým prognózám a statistikám, které vydávají vlády. Proto musíme všechny tyto nedostatky napravit a to takže rychle. Proto naléhám na komisi, aby úzce spolupracovala s parlamentem a e, radou, aby se rychle tento problém vyřešil. Děkuji vám, pane Šikluno. Slovo má na minutu paní Sylvie Goulart. Pane předsedo, děkuji vám. Pane komisaři, současná krize euro nemůže být přiřčena společnému eh, systému eh, finanční kontroly. Jedná se ale teď o eh, finanční důvěryhodnost Evropské unie a podle mě je třeba se zaměřit i na způsob fungování unie. Vlády přislíbily, že budou velice Eh, seriózně probírat jednotlivé kontroly, že se budou kontrolovat jednotlivá kritéria, a to tak, aby byly, bylo dodržené eh, kritérium 3.0. Každý tedy má práci, kterou je třeba vykonat a to ve společném zájmu, eh, aby protože mm, pokud dojde k nějakým nedostatkům, tak je to na úkor všech. My jsme pro společné eh, standardy, protože bez možného využití údajů tímto způsobem není možné dodržet sliby, které byly dány občanům. Občané budou nadále dezorientovaní a Evropská unie ztratí tvář. Děkuji vám, paní Kulár. Slovo má pan Obermajer, jedna minuta. Prezident. Pane předsedo, Debata o rozšíření pravomocí Eurostatu eh, v podstatě ten problém ve skutečnosti neřeší. Ano, už by se nemělo stát, aby členské země eh, falšovaly rozpočtová data a aby se jedni eh, žili na úkor jiných a na vlastní poměry. Případ Řecka a podobně by nemělo být příležitosti k tomu, abychom zcela vykotlali rozpočtové pravomoci členských zemí. Sociálně ekonomická struktura v jednotlivých členských zemích je velice odlišná a Eurostat musí eh, této realitu prostě uznat. To znamená, že eh, nezaměstnaný v Londýně to je něco jiného než nezaměstnaný v Paříži, poněvadž kritéria se eh, vykládají jinak. Prostě máme tady určité, určitou relativitu. Není možné, abychom eh, se snažili za každou cenu trvat na mýtu srovnatelnosti. Spíše je třeba eh, tu srovnatelnost eurozóny znovu zvážit. Paní Podemata, minuta a půl. Děkuji vám, pane předsedající. Pane komisaři, především bych ráda projevila eh, svou spokojenost nad vašimi slovy ohledně rozhodnutí, ohledně včerejšího eh, eh, rozhodnutí ratingové agentury Moody's, která se rozhodla downgradovat suverénní dluh Řecka a to je i navzdory našemu eh, obecnému rozhodnutí, že provedeme eh, revizi veškerých našich ustanovení v tom smyslu, abychom vytvořili eh, evropskou ratingovou instituci. Co se týče kvality statistických eh, údajů a nadměrných eh, schodků rozpočtu, víme, že v tomto tzv. řeckém případě eh, došlo ke pozměňování údajů. Já samozřejmě jako řecká poslankyně nejsem, nejsem ráda tomu, že řecký případ bývá takto užívaný jako příklad v dané souvislosti. Já bych ale chtěla říci, že stávající řecká vláda zjistila, že se jedná o problém, analyzovala jej a provádí kroky k tomu, aby situaci zlepšila, provádí změny a reformy statistického úřadu, aby, bylo, aby byl zcela samostatný, nezávislý a snaží se postoupit aby byly zjištěna zavinění všech, kdo jsou tedy zodpovědní za tento naprosto nepřijatelný dosavadní postup. A já Mm, lituji toho, že k této diskuzi dochází tak pozdě. Údaje byly k dispozici, byly k dispozici od roku 2005. Děkuji. Na jednu minutu pan Stojanov. Debata praktické Děkuji, eh, pane předsedo. Chtěl bych zaměřit naši diskusi daleko pragmatičnějším směrem. Komise příští týden ohlásila zvláštní kontrolu Eurostat, ze strany Eurostatu statistických údajů Bulharska. Bohužel pan komisař Ren nevysvětlil, proč tady má být takový zvláštní, taková zvláštní inspekce právě v Bulharsku. Proto se ho chci konkrétně zeptat, z jakých kritérií komise vycházela, když se zaměřila přímo na Bulharsko a proč ji pokládá za stát se nespolehlivými statistickými údaje. Nakonec je to nejstabilnější stát na Balkáně. No si Je ne, možná, že je to určitá setrvačnost, kterou jste si sem eh, přenesl eh, ze své minulé funkce, když jste se zabýval eh, rozšířením. Určitě Řecko je daleko větší problém. Ale jestliže už chcete uplatňovat takováto kritéria, abyste útočil na Bulharsko, pak to může samozřejmě nepříznivě ovlivnit rating Bulharska. Pan Lugvisa. Tak för ordet, herr talman. Det finns både lätta... Eh, děkuji, pane předsedo. Existují i jednoduchá opatření, která mohou stabilizovat EU. K těm nejsnadnějším a zároveň důležitým patří kvalita ekonomických statistik. A v této souvislosti je celkem eh, snadné a je logické, že se může situace zlepšit. Já tedy věřím, že se podaří velice brzy schválit balíček opatření, které výrazně zlepší kvalitu statistiku. Já myslím, že je nutné posílit roli Eurostatu i jeho pravomoce. Eurostat musí dále pokračovat ve spolupráci s národními statistickými úřady, ale je tady třeba projasnit hierarchii. Eurostat musí mít možnost účastnit se kompletní kontroly poskytovaných dat. A je třeba mu zajistit, aby mohl provádět inspekce a audity, pokud to bude považovat za eh, nutné. Vysoká úroveň jakosti vyžaduje velké investice. Musíme mít plán pro Eurostat, musíme zlepšovat jeho kapacitu a musíme zajistit, že rozpočet bude mít příslušné rezervy na zlepšení kvality. Já se doslýchám, že kvalita statistik není zatím považována za prioritní v oblastech, na které se soustředujeme. Děkuji pro nezapsané řečníky. Zde máme žádosti od pana Molcera. Pane předsedo, všichni víme, že eh, novela nařízení o kvality eh, statistických dat se snaží vyřešit obrovský deficit eh, mm, eh, ve státních financích, který vidíme v mnohých členských zemích. Je ovšem těžké přijímat další opatření. Je tedy třeba zajistit kontrolní mechanismus tak, aby bylo možno včas kontrolovat data, která předávají národní úřady. Není možné, aby se opakovalo to, co v případě Řecka, že totiž teprve dodatečně se zjistí, že se rozhodovalo špatně na základě sfalšovaných dat. Dále je třeba eh, stanovit tresty a postihy za to, že se budou předkládat úmyslně sfalšovaná data. Eh, to ovšem není žádným zásahem do rozpočtové suverenity členských zemí. Jde spíše o účen, účinnou kontrolu. Děkuji, pan Jakonsari. Arvoisa puheenjohtaja. Děkuji vám, pane předsedající. Podle mne je třeba, abychom poděkovali komisi za to, že se dostáváme vpřed v těchto otázkách tak rychle. Ještě před několika měsíci například jsme nedostatky ve statistických údajích chápali jako zasahování do národních otázek členských států. Nicméně situace pokročila, to je velice dobré, že chceme posílit eh, pravomoce Eurostatu, jinak by se Evropa dostala do eh, morální krize a my bychom jen přihlíželi tomu, jak se falšují statistické údaje. Jsem stejného názoru jako paní Podimata. Podle mne Řecko by mělo být eh, na jedné straně tedy skritizováno, jak už se stalo, ale na druhé třeba uznat, že Řecko eh, bylo ochotné hodně toho změnit ohledně vytvoření a změn na sesickém úřadě. Děkuji. Eh, je třeba ještě umožnit panu komisaři, aby odpověděl. Prosím vás o ticho, kolegové. Děkuji, pane předsedo. Vážení pan, panová paní poslankyně. Dovolte mi, abych vám poděkoval za tuto velice obsažnou rozpravu a za podporu návrhu posílit eh, kompetence Eurostatu. Musím říci, že souhlasím s paní Jakonsáry, protože opravdu došlo k obrovité změně, k změně kultury ohledně postoje ke koordinaci hospodářské politiky v Evropě v posledních měsících. Přijetí tohoto návrhu je jedním z milníků na cestě k posílení hospodářské a měnové unie. Bylo tady zmíněno několikrát Řecko a Bulharsko. Rád bych objasnil a zareagoval na některé věci, které se tady dnes diskutovaly. Co se týče Řecka, Nebudu se dlouho eh, zabývat tou celou dlouhou ságou, tou celou historií. A někteří z vás říkají, že nesmíme pořád v tomto pokračovat, pořád eh, vinit Řecko, protože teď už je na správné cestě a program se efektivně implementuje. Proto si Řecko zaslouží nikoliv, abychom ho pořád eh, mu něco vyčítali, ale abychom ho podpořili a pomáhali mu. Spolupracujeme i s řeckými orgány, co se statistických údajů týče. V průběhu eh, minulé zimy a tohoto jara jsme tam vykonali několik návštěv a právě nedávno jsme se dohodli na akčním plánu, jehož cílem je k eh, možnosti řeckého statistického systému a zlepšit eh, statistické údaje o veřejném hospodářském sektoru. Ohledně Bulharska. Tady nás eh, zneklidňují hlavně dva aspekty jejich rozpočtových prognóz. Myslím si, že a snad aspoň bulharští poslanci poslouchají mé vysvětlení, když už hovořím o e, postupu spojeným s nadměrným rozpočtovým schodkem a statistickými problémy, které máme e, s Bulharskem, protože komise byla teprve velice pozdě informována Bulharskem ohledně značných e, změn, které byly provedeny v rozpočtové prognóze, což je porušením závazků vyplývajících vyplývajících ze smlouvy. Za druhé, nemáme informace ohledně toho, proč Bulharsko revidovalo svůj rozpočet i na tento rok, na rok 2010 z vyrovnaného na schodkový zhruba 3,8 A to se stalo teprve před několika týdny. I když makroekonomický scénář se nemění, ba dokonce se zlepšuje. V důsledku toho komise v současné době nemůže eh, vyhodnotit rozpočtový plán Bulharska na tento rok. Plánovaná mise Eurostatu do Bulharska, která se má uskutečnit v druhém pololetí tohoto roku, se nebude zabývat rozdíly a otázkami, co se týče eh, vyhlídek na rok 2010. Tohle to není statistická věc. Místo toho se Eurostat zaměří na eventuální rizika eh, ohledně poskytování eh, dat o nadměrném rozpočtovém schodku. Ještě to jde z roku 2009. A týká se to i e, smluvních závazků, které ta vláda na sebe vzala, leč my jsme o nich nevěděli. Jsem velice vděčen, že mě tak pozorně nasloucháte. Nakonec to může mít jistý dopad na to, jak e, si bude stát Bulharsko na trhu, jak ho budou hodnotit. Na základě informací, které jsme dostali od bulharských úřadů, Eh, závěry jejich interního rozpočtového auditu budou k dispozici až uprostřed léta a výsledky tohoto auditu pak eh, Eurostat využije v souvislosti s nadcházející návštěvou EDP do Bulharska. Bude to záviset na to, jak rychle bude přijato revidované nařízení, které poskytuje Eurostatu větší kompetence. Pokud to tak bude, pokud už to bude přijato, pak Eurostat bude moci těchto pravomocí podle využívat ve své práci, pokud to bude nezbytné. Dámy a pánové, velice vám děkuji za pozornost a zvláště pak za vaši širokou a výraznou podporu našeho návrhu, což je úplně první legislativní návrh v rámci druhého složení Barosovy komise a je to návrh, který má podstatný význam pro efektivní fungování hospodářské a měnové unie. Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji vám také za vaši velkomyslnost, kterou jste vůči nám projevil, protože jsme vám nenaslouchali s patřičnou pozorností. S politováním konstatuji, že při projevech eh, za, eh, při plenárním zasedání dochází tedy k chování, jako je tleskání, které nikterak nesouvisí s tím, co se zde odehrává. Tak eh, v tuto chvíli tedy uzavírám rozpravu. Hlasovat o těchto tématech se bude zítra dopoledne. Přerušuji tímto zasedání na dvě minuty. Následně budeme pokračovat hlasováním.